Liebe Kolleginnen, Kollegen, guten Morgen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, přeji vám dobré dopoledne. Pokračujeme zasedáním výboru. Měli jsme schůzi koordinátorů a teď tedy navazuje schůze výboru. Výsledky schůze koordinátorů dostanete písemně. Teď přistoupíme k bodu 16 na našem pořadu jednání. To je Evropský program pozorování země, GMES. A k tomu nám řekne pár slov zpravodaj Vittorio Prodi. Eh, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl eh, poděkovat eh, za eh, tento dokument. Je to návrh komise, který podle mě je velice zajímavý. Global Monitoring for Environment and Security. To je iniciativa, která je velice důležitá a to z řady důvodů. Je to, mm, tato iniciativa má široký záběr. Především chci zdůraznit, eh, eh, jak tento projekt se detailně eh, bude integrovat do stávajících infrastruktur vesmírného pozorování. A také i zde eh, eh, se eh, zařadí do rámce různých lokálních iniciativ. Je pravda, že potřebujeme více a více vesmírných údajů právě proto, že dochází ke změnám, změnám klimatu především, ale nejenom změnám klimatu my proto potřebujeme schromažďovat údaje, které musí být více a více detailní a diversifikované. A proto GMES se stává zásadní iniciativou pro právě pro pozorování životního prostředí i bezpečnosti, obecně řečeno. GMES v zásadě se skládá ze tří komponent. První komponenta, to je ta vesmírná komponenta. A zde právě díky Evropské kosmické agentuři, agentuře máme možnost eh, významnou měrou přispět ke zlepšení těchto eh, technologií pro pozorování což je tedy ta významná složka, významná komponenta. Ale i e, díky tomu bude možné detailně sledovat e, ty parametry, které doposud jsme nemohli pozorovat z vesmíru, jako třeba e, teplota na povrchu, kdy eh, nyní hm, bude možné toto velice přesně definovat, nebo hladiny oceánu bude možné detailně sledovat. To je velice důležité, protože to je právě jeden z parametrů, eh, který eh, je teď důležitý více a více. Dále slanost oceánu a moří. To je také důležité, abychom pochopili ty různé proudy v mořích Eh, což má velký význam nyní právě pro eh, teploty na Zemi a také eh, budeme takto schopni měřit vlhkost na Zemi a kvantitativně vyhodnocovat stav vegetace. A budeme mít tedy pod detailní kontrolou takto i e, tedy desertifikaci, to, jak se rozšiřují pouště. Tento e, program e, i se propojí s těmi opatřeními, které máme již na zemi, jak tedy na zemi i na moři, to znamená propojí se s těmi měřeními in situ v terénu. Již jsme viděli i návrh směrnice o záplavách například. A zde právě díky tomu, že propojíme eh, ty údaje pozorované, z pozorování z vesmíru o stavu počasí, tedy mm, meteorologické údaje, dlouhodobé meteorologické odhady, tak budeme moci propojit s eh, těmi měřeními, meteorologickými měřeními, které se provádí in situ na Zemi a tak bude možné na základě těchto informací předvídat přírodní katastrofy. Budeme mo- moci takto propojit satelitní pozorování a pozorování z těch pozemních radarů. A díky tomuto vlastně mm, s předstihem několika hodin, mm, které by měly dostačovat eh, pro přijetí eh, eh, opatření, tak bude možné předvídat významné srážky, um, lokalitu těchto srážek a tyto informace potom mohou posloužit pro odhady rizik záplav a dalších přírodních katastrof. To je skutečně příklad toho, co lze udělat díky tomuto propojení, díky této spolupráci mezi Evropskou vesmírnou iniciativou a iniciativou jednotlivých členských států, eh, které provádí eh, pozorování na Zemi. Dále třetí komponenta to jsou, slo, to jsou služby. I zde mm, můžeme třeba zapojit do toho i malé střední podniky, které budou zpracovávat údaje, ob, e, obrazy z pozorování, i ty e, satelity budou schopny schromažďovat informace o celé planetě a to můžeme potom poskytovat jako služby jiným státům. A díky tomu e, budeme moci e, rozvíjet e, technologie a poskytovat tyto údaje dále. A nebudeme muset již záviset na jiných zemích, které tyto údaje zatím schromažďují. Tato infrastruktura je eh, také důležitá právě proto, abychom měli kvantitativní údaje a eh, na základě těchto údajů také můžeme aplikovat lépe ten systém obchodování s emisemi, Emission Trading System. A takový příklad vám dám. Určitě dnes se o tom bude hovořit i eh, eh, na jiné schůzi, a to je eh, snižování emisí právě prostřednictvím boje proti odlesňování, což znamená, že díky těmto údajům budeme mít detailní znalosti o tom, jak planeta je pokryta lesy, jaká je kvalita těchto lesů. A to tak, abychom mohli přesně hospodařit s lesy a i poskytovat nezbytné kompenzace, respektive finanční dotace, eh, které eh, eh, se poskytují na tyto lesy tak, abychom motivovali k zachování stavu. Protože Eh, tyto lesy jsou důležité pro ukládání uhlíku, ale také i garantují kontinuitu eh, různých ekologických, environmentálních eh, prvků, jako je zachování klimatu či biodiverzity. Proto jsem to tam vložil do zprávy, právě proto, že musíme Eh, eh, nalézt finanční zdroje a prostředky na tyto kompenzace a eh, je třeba, aby i potom v rámci ETS obchodování s emisemi se s těmito prostředky hospodařilo s velkou disciplínou. A opakuji, toto všechno jsem vložil právě do eh, těchto eh, speciálních vesmírných programů, eh, jako je třeba i GEOSS, to je ten globální systém systému pozorování země. A zde, hm, když hovořím tedy o těchto systémech, tak chci zdůraznit, hm, že v lednu eh, eh, 2004 eh, se má tedy rozhodovat, v lednu až prosinci 2014 se má rozhodovat o finančních prostředcích, proto na to upozorňuji, že je nezbytné garantovat kontinuitu finančních zdrojů. E, když se tedy konstruují satelity, družice a e, tedy ty nosné rakety, e, tak je třeba garantovat určitou kontinuitu financování. To jsou otázky na dva, na tři roky a často zde to znamená velké prostředky, velké výdaje. Proto se musíme snažit komplexně zaručit, že ten program GMES bude moci pokračovat eh, bez nějakých problémů základních. Jak jsem již řekl dříve, já si myslím, že lze s tímto návrhem souhlasit. Já jsem si dovolil jenom předložit čtyři pozměňovací návrhy. První se týká toho, eh, eh, se týká pole působnosti, to znamená přizpůsobení na změny eh, klimatu a zmírňování důsledku oteplování planety. To znamená, tento program by měl přispět i k tomuto, respektive schromažďovat údaje i o tomto. A také i eh, hovořím dále o systému GEOSS a to je druhý pozměňovací návrh. A třetí pozměňovací návrh se týká eh, té kodaňské agentury pro životní prostředí, která by měla eh, schromažďovat data in situ a mm, tak, aby ta data, ty údaje eh, byly potom porovnatelné. Poslední pozměňovací návrh se týká možnosti eh, financovat GMES, tedy tento program, i eh, prostřednictvím výnosů z toho systému obchodování s emisemi. Protože podle mě, já myslím, že to je zcela ospravedlnitelné vzhledem k tomu faktu, že tento systém má poskytovat údaje o e, vývoji oteplování planety, o změnách klimatu a tudíž o těch e, e, údajích nezbytných pro naše opatření, pro přizpůsobení se těmto změnám a tudíž vlastně je to takový i podpůrný systém který eh, by měl eh, být eh, takovou podporou, důležitým údajem pro systém obchodování s emisemi. Brody. Mnohokrát děkuji, Vittorio. To je obrovsky důležité téma, s tím souhlasím. Je to téma, které zajímá obzvlášť tento výbor, protože slouží našim cílům a Myslím si, že je trošku škoda, že GMS je trošku komplikovaný pojem, že jsme nenašli nějaké jednodušší jméno. Máme Galileo, Eros, Erasmus, eh, Leonardo a další a potom máme GMS. To eh, něco říká pouze odborníkům. A Přitom jsme slyšeli, eh, jaká uplatnění eh, může nalézt tento systém eh, identifikování rizik povodní či šíření požárů, pouští a dalších zcela důležitých situací. Každopádně si myslím, že to je velmi důležitá zpráva, kterou bychom neměli vnímat jenom technicky. Je to i politické téma a já tedy Vitoriovi ještě jednou děkuji za návrh této zprávy a Nyní se hlásí kolega Salvatore Tatarella. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Prody eh, eh, vlastně eh, se vyjádřil, vyjádřil, vyjádřil pro tento program. Já mm, zcela souhlasím s tím, že je třeba podpořit toto a také i děkuji zpravodaji, že i hovořil e, o e, schůzce s agenturou ESA a GMES, kde jsme hovořili o této závažné tematice. A také i souhlasím se všemi tvrzeními v této zprávě pana Prodyho ale jediný aspekt je zde, kde ještě si vyhrazuji to, že bychom měli více to prohloubit, a to je vztah tohoto programu a systému ETS obchodování s emisemi. Já jsem pochopil názor pana Prodyho, já myslím, že ano, chápu, on se snaží především o další finanční zdroje. Je třeba si to ale ještě prověřit, prode, prodebatovat, zda to technicky právně bude možné. Eh, samozřejmě jinak zcela hovořím, eh, jinak, pardon, zcela souhlasím s explicitní zmínkou o programu GEOS také. Zde v této stručné eh, v tomto stručném příspěvku bych také chtěl i vysvětlit, proč já jsem pro tento projekt a zároveň budu mít dvě otázky na komisi. Pokud jde o ty důvody pro, Chci zde zdůraznit, již hodně řekl kolega Prody, ale chci to ještě zdůraznit, že tento program e, znamená, že my, tedy jako Evropská unie, budeme mít celou škálu významných údajů Mm, eh, a které budeme získávat 24 hodin denně, 365 dní v roce, ve dne, v noci, eh, o celé planetě, eh, bez ohledu na to, zdali jsou mraky nebo ne. A tento program nám dává obrovskou možnost získávat údaje, vypočítávat z toho různé výstupy, analyzovat je a poté přijímat nezbytné intervence, nezbytná opatření v oblasti životního prostředí, ale především v oblasti bezpečnosti, tím myslím ty záplavy, tsunami, sesuvy půdy a požáry a tak dále. To je to, co nyní často musíme činit. Zhruba řečeno, tento program je satelitním eh, programem a eh, těmto eh, satelitům se říká sentinely, protože to jsou právě Mm, sentinely, které my tam umístujeme a tyto družice nám umožňují schromažďovat eh, mm, velice důležité údaje. Chci připomenout, a to již také bylo řečeno, že můžeme tyto údaje eh, používat například pro prevenci eh, požáru, jako to třeba bylo v Řecku, kde došlo k velké tragédii kvůli požárům a díky tomu lze provádět prevenci, díky tedy údajům z těchto družic, satelitu a především nebo eh, můžeme kontrolovat toky řek, znečištění také Eh, eh, z titulu zemědělské činnosti, průmyslové činnosti nebo hladiny vody. Můžeme kontrolovat i pokud jde o moře. Například eh, v Číně měli problém s těmi řasami, takže teď můžeme zjišťovat, jak třeba se rozšiřují a jak potom je možné likvidovat. A to Eh, všechno můžeme potom lépe dělat díky tomuto systému. Tento systém i co se týče konkrétně Evropy, tak eh, znamená i pracovní příležitosti pro naše podniky, které budou vyvíjet technologie a také to znamená i dotace. Dotace eh, a znamená to i naši, pardon, znamená to i to, že budeme autonomní nezávislí jako Evropská unie. Je to jeden z projektů asi, eh, kterých si eh, nevšímá normálně veřejné mínění, jak i řekl pan předseda, eh, protože to je spíše téma pro specialisty. Ale je to jeden z programů, které budou užitečné pro všichni pro všechny občany, pro celou Evropskou unii. A teď ty mé dvě otázky. Já jsem si přečetl, bylo tam napsáno, v návrhu tohoto programu se píše, že celá řada stávajících služeb pozorování země, že Eh, nejsou eh, tedy spolehlivá, tato měření, protože nejsou tam infrastruktury a eh, i tyto, tato pozorování nejsou k dispozici z dlouhodobého pohledu, z dlouhodobého horizontu. O tom hovořil i kolega Prody. Jde o tu kontinuitu, o ten dlouhodobý horizont a to je spojeno s problémem financování. My plánujeme financování do roku 2014 to je ta fáze, kdy se mají, eh, kdy se mají eh, eh, připravit ty satelity, vybudovat ty satelity, ale potom máme další období 2014 až 2017, to je již ta fáze provádění a na tuto fázi nemáme naplánované finanční zdroje. Je třeba ten problém řešit již dnes, protože je třeba anticipovat, eh, na, pro, eh, protože když hodláme vyslat obrovské satelity, tak je třeba i eh, plánovat, anticipovat, jak to budeme financovat z několika letého pohledu. Zde mm, pan kolega Prody mm, hovoří o tom, že bychom mohli určitou částku e, e, získávat z obchodování s emisemi ze systému ETS. Politicky řečeno, tento parlament, náš výbor, by měl se snažit o koordinaci e, takového interinstitucionálního dialogu s předsedou Barosem. My tedy budeme chtít po Barosovi, aby tento program se stal jednou z jeho priorit, priorit jeho komise. A tato Eh, interinstitucionální aktivita samozřejmě také i zapojí agenturu ESA. A poslední krátká připomínka. Komise eh, má eh, mít na starosti tedy zprávu těchto údajů o životním prostředí. A já se ptám, jak Evropská komise vidí eh, tu spolupráci a koordinaci s těmi národními strukturami. Například my zde máme Evropské centrum pro informace a monitoring. A jak tedy budete spravovat tyto údaje, koordinovat je? Děkuji. Děkuji, pane Tatarela. Vidím, že nadšení pro GMS tady roste plným právem. Poslední řečník z Itálie, Ernesto Rossi. Takže prosím, máte slovo. <laughs> Presidente, ma non probabilmente anche... Pane předsedo, eh, takže eh, i protože eh, zpravodaj je Ital, tak to nás vede k tomu, abychom se vyjadřovali. I, eh, eh, já souhlasím s celou řadou věcí, o kterých hovořil kolega Prody. Myslíme si, že je zásadní, abychom měli tento evropský program, protože velice často jsme zjišťovali, že přírodní katastrofy, takovéto události, kdyby, události, kdybychom o nich věděli v čase, tak by bylo možné jim předejít, respektive zmírnit jejich dopady. A proto je to zásadní, aby Evropa byla schopna mít, eh, financovat eh, mm, mít takovouto strukturu, která provádí monitoring změn klimatu, eh, oceánu, která bude sledovat citlivé údaje, které se týkají země, planety i eh, třeba znečištění prostředí, nebo bude sledovat i eh, údaje o změnách klimatu jako takové. A my máme určité pochybnosti. Vzhledem k tomu, že celá řada států, například Itálie dnes, již mají eh, takovou síť struktur, které mají na starosti právě monitoring, eh, kontrolu eh, území. My například máme vojenské letectvo, které sleduje tedy stav z vesmíru, potom máme další struktury, které mají na starosti moře, jader, jaderské moře a potom další hory, lesy, Eh, stav řek, tedy toků vodních a tak dále. Takže eh, zde eh, to je vlastně takový komplex orgánů, které provádí takový, to monitoring, takovou to kontrolu, i když samozřejmě jejich možnosti jsou omezené. Je třeba mít možnost takového globálního pohledu. A já se ptám, všechny tyto malé orgány, které ale znamenají velké výdaje pro členské státy, a já myslím, že i jiné státy mají podobné struktury, a takže jak to bude s nimi potom? Budou takovou podporou, takovými pomocníky této nové struktury, anebo budou eh, fungovat dále autonomně, nezávisle, to znamená, eh, eh, budou v podstatě dublovat tu činnost a to bude zbytečné. Tato nová struktura, hm, která by měla i monitorovat území, atmosféru, země, zemi, bezpečnost tedy, a takže bude předávat eh, údaje v reálném čase jednotlivým členským státu, státům a potom ty členské státy budou e, nadále nuceny vlastně provozovat ty orgány, které to teď dělají. Mm, a mm, a nebo ne, protože to by pro ně byla velká úspora. Dále, poslední otázka, další otázka. Co nás hodně zneklidňuje, je ten systém Eh, kvót, eh, to, je, eh, to jsou ty kvóty emisních povolenek a systém ETS. My si myslíme, že mm, by to bylo docela nebezpečné využívat tyto finanční nástroje, protože my si myslíme, že za čas to bude taková velká spekulativní bublina, která potom praskne celý tento systém ETS. Takže dávat kvotu nějakému špinavému kouři, to je taková bublina a proto si myslíme, že eh, tedy eh, financovat částečně GMES z tohoto systému ETS, to se nám může vrátit jako bumerang a nakonec to eh, nebude ten správný finanční zdroj. A já mám dvě otázky teď. Za prvé, chtěl bych pochopit, zda tento systém GMES také má nahradit ty systémy, které již existují, ty malé struktury, které mají členské státy i jejich regiony. A jak to bude tedy s tou spoluprací a s těmi vztahy s členskými státy? A dále, jak to bude s tím eh, financováním eh, z systému ETS, systému obchodování s emisními povolenkami? Děkuji. Herr Rossi. Corinne Lepage. Eh, pane eh, předsedo, vidíte, že nejenom Italové mají o toto zájem. Já chci poděkovat panu Prodymu za zprávu. Já myslím, že to je téma velice důležité. Ono vypadá jako velice technické, ale ve finále je to téma politické, protože mít e, údaje, tedy ty hrubé údaje, Eh, tak to umožňuje mít základní eh, eh, podklady potom pro vyhodnocování veřejných politik, poněvadž hm, hodně lidí říká různé věci a co je zajímavé, je, jak to skutečně je, jak jsme efektivní s těmi našimi politikami. My tedy hm, kromě těch národních kontrol, kromě národního monitoringu, kromě toho, co již dělá Evropská agentura pro životní prostředí, tak kromě toho budeme mít informace eh, o eh, dalších věcech, třeba o stavu moří. Tam eh, to je těžší toto odhadovat, protože tam i platí princip extrateritoriality. A pokud jde o vyhodnocování našich nástrojů, našich politik, tak pro toto bude ten, to systém velice důležitý a je to i otázka demokracie. Pokud chceme dále prosazovat naše veřejné politiky, rozvíjet je a pokud chceme, aby naši občané se s nimi stotožnili, aby akceptovali například politiky eh, na obhajobu eh, biodiverzity, tak je třeba mít proto podklady. A takovéto údaje právě jsou eh, cenou informací, která nám, tedy nám Evropanům, ale vlastně všem, Mm, posléze umožní sledovat vývoj toho, co se děje a být náročnější potom v našich politikách, pokud zjistíme, že ty naše politiky, ty naše nástroje nestačí k tomu, abychom splnili cíle, které jsme si stanovili. Poslední věc. Je těžké to propojit s klimatem. Já chápu, že někteří eh, mm, nechtějí tento vztah, ale asi jednoho dne k tomu dojde, nezbytně nutně k tomu dojde. Já neříkám, že to musíme udělat hned teď, poněvadž asi je to příliš předčasné a možná kontraproduktivní, ale nicméně je důležité eh, někde eh, v hlavě, tedy vzadu, eh, si tu myšlenku ponechat, protože jednoho dne asi budeme muset prokřížit tyto systémy a abychom efektivně mohli aplikovat naše politiky boje proti změnám klimatu. Děkuji, pane předsedo. Madame Soulier. Paní Soulier. Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem e, přišla pozdě, takže možná již padla odpověď na moji otázku. Já si myslím, že tento program má umožnit šíření informací. A já se eh, ptám, jak to bude s těmi frekvencemi, které se eh, budou přidělovat. Zde třeba mám na mysli Galileo, protože tam eh, jsme měli problémy s čínským územím, kde nebyly frekvence respektovány. Tam jde o takovou spíš gentleman agreement, podle které se přidělují frekvence. A já se ptám, jak hodláte potom zachovat frekvence, pokud ty frekvence budou tomuto programu přiděleny. Děkuji. Děkuji. Nikdo další už se ke slovu nehlásí. Eh, dozvídám se, že eh, tento program měl původně mít název Kopernikus, ale eh, trošku se to dostalo do kolize zase s jinými programy, s jinými návrhy, takže Eh, možná bychom přeci jenom mohli něco navrhnout, aby se to prostě jmenovalo jinak než GMEF, protože to nikdo nezná, nikomu to nic neříká. Eh, jinak zde máme i zástupce eh, za GMS, e který snad by nám mohl více říci. Děkuji, pane předsedo, i děkuji, že váš výbor věnuje pozornost tomuto návrhu komise, což je návrh pro Evropský program pozorování země. A Dovolte, abych vám eh, mm, odpověděl eh, na některé dotazy. Za prvé, pokud o propojení mezi různými těmi aktivitami, eh, mm, což podle nás by mělo mít přidanou hodnotu, pokud tato aktivita se bude provádět na evropské úrovni a pokud se to propojí s tím, co máme v členských státech a co bude nadále pokračovat, poněvadž GMES to je program, který byl vyvinut právě na základě činnosti a na základě infrastruktury, která již existuje v, naš, v našich členských státech. A já připomínám, že především ta vesmírná komponenta, ta právě byla definována na základě analýzy toho, co je třeba zkompletovat, vytvořit na evropské úrovni a ten projekt GMES neznamená, že bychom chtěli ohrozit nějak nebo spochybnit projekty členských států a ani bychom nechtěli eh, nějak eh, porušit nebo narušit zájmy těch eh, nových trhů výrobců, kteří vznikají. Dále pokud jde o mandát různých těch orgánů, které potřebují podobné informace v členských státech, já eh, si myslím, že eh, například asi jste měli i na mysli eh, civilní ochranu. To také je hm, velká aktivita v členských státech. GMES je hm, důležitou iniciativou a především je to nástroj, to znamená, E, e, tímto nástrojem nechceme spochybnit ty různé mandáty, poslání různých orgánů, organizací v Evropě, které mají na starosti ochranu občanů. Prostřednictvím této iniciativy chceme e, vlastně propojit a spojit různé ty infrastruktury, tak, aby bylo možné je rozvíjet společně ku prospěchu všech uživatelů v členských státech. Pokud jde o Eh, to financování a o to, jak eh, zorganizovat eh, ten finanční plán, tak abychom mohli profesionálně rozvíjet tento program a co i finančně nejefektivněji. Zde bych chtěl upozornit na nedávné sdělení komise o té vesmírné komponentě GMS z 28. října tohoto roku a zde v tom sdělení se uznává, že existují pořád ještě určité výzvy, a to třeba jak stabilizovat, zajistit tedy kontinuitu té vesmírné komponenty programu a do roku 2011 je třeba přijmout rozhodnutí, tak aby ty základní prvky především, jako je Eh, rozvoj těch družic, těch sentinelů, eh, to je ta vesmírná komponenta KMS, aby bylo možné o tom rozhodnout již do roku 2011. A to ještě tedy k té vesmírné komponentě GMS. Zde naše sdělení jasně eh, stanovuje, že pro některé typy pozorování hm, ke kterým dnes již dochází, ale prostřednictvím národních eh, projektů, tak tento projekt bude také přispívat eh, těmto národním projektům a eh, my budeme muset definovat takové schéma partnerství, propojení mezi těmito aktivitami členských států a touto evropskou aktivitou. Dále k otázce frekvencí. Podle mých informací Eh, to není problematická otázka, mm, tedy dnes není to problém při rozvoji tohoto projektu GMS. Děkuji. Dank. Mnohokrát děkuji. A co ještě k financování 2014 až 2017? O tom hovořil pan Tatarela. Je tam tedy nějaká mezera nebo už je to zajištěné? Jak se k tomu komise staví? Pokud jde o financování, tedy eh, eh, je třeba to zakotvit v rozpočtu na leta 2014-2017 a to všechno samozřejmě eh, bude součástí přípravy budoucích finančních výhledů Evropské unie. A jak i řekli někteří e, zde členové výboru a i Evropská komise to uznává e, ve svém sdělení z října tohoto roku, tak e, některá rozhodnutí bychom měli přijmout pro tu činnost, která bude prováděna v letech 2014 až 2017, ale zde eh, bude třeba již to zafinancovat ze stávajícího finančního rámce, tak abychom zajistili kontinuitu této aktivity, především pokud jde o tu vesmírnou komponentu. Zde ve sdělení my říkáme, že ty jednotky B, těch sentinelů, to znamená příprava, mm, financování této infrastruktury a mm, tedy zahájení této aktivity mm, ve formě těch družic, které budou vysílány, tak je třeba nalézt rozhodnutí již do roku 2011, to znamená ve stávajících finančních výhledech, i když tato činnost by měla eh, probíhat až od roku 2014. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to byla velice zajímavá diskuze a mm, já děkuji především kolegovi Tatarelovi za to, co řekl. A chtěl jsem zdůraznit, že e, ten můj zájem o to propojení se e, systémem ETS e, jde v tom směru, že je třeba, aby to bylo všechno v souladu s využitím GMES právě pro účely zprávy, řízení nebo hospodaření. Pokud protože díky tomu systému se bude vyhodnocovat eh, oteplování planety. A eh, zde mm, eh, bude to propojeno právě s těmi opatřeními pro zmírňování dopadů změn klimatu. Takže podle mě je tento nástroj zásadní a tudíž to musí být koherentní v souladu. A já si myslím, že ten systém ETS by eh, měl tedy eh, vlastně eh, pomáhat spolufinancovat tento nástroj. A zde mm, mm, jde o to, zdali ten systém ETS bude dále moci se rozvíjet v té formě, kterou navrhla komise pro účely i ve světle tedy té nadcházející kodaňské konference samozřejmě mm, my e, e, musíme se na to podívat z pohledu, jak bude vypadat e, vývoj a budoucnost tohoto systému a musíme se na to i podívat z pohledu těch fiskálních změn. To znamená, že čím dál více Mm, eh, čím dál více tedy ty příjmy se budou eh, eh, převádět a mm, ty příjmy z těch daní se budou převádět na přírodní zdroje, na využívání přírodních zdrojů. A mm, já si myslím, že tak směrnice, která se tímto zabývá, tak bude určitě mít určitý politický vývoj. Na kolegu Rossiho bych řekl, ano, Eh, ano, eh, my eh, jsme zde přátelé a kolegové, především pokud jde o ten zájem o družicové struktury, takže je třeba podporovat tuto cestu a určitě i kolega Rossi se mnou v tom bude souhlasit. A také i vás chci uklidnit, především mm, ohledně těch kontrolních struktur nebo struktur pro monitoring, eh, protože o tom se mm, hovoří v tomto dokumentu, v té složce pozorování in situ. A zde by měla existovat velká synergie právě mezi těmi měřeními in situ a měření eh, přes systém GMS. My bychom mohli třeba to nazývat Marco Polo pokud bychom chtěli. Ne, asi ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, žádný kult osobnosti, dobře. Já bych jenom chtěl říci, že v tom dokumentu se hovoří o pozorování in situ a to by mělo ale být v souladu, v synergii právě protože na jedné straně bychom mohli i zde e, e, mít vlastně ten odkaz, ten e, vztah s kartografií. To znamená, mohli bychom vlastně díky těm novým měřením provádět aktualizace i v té lokální kartografii, třeba i s, s, pro účely územního plánování či katastru, katastrálních úřadů. A takže ty globální satelitní údaje takto se propojí s těmi lokálními. A je zřejmé, že je třeba i to nějak e, zorganizovat, uspořádat. A to je právě důvod, proč jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh, Eh, kde hovořím o tom, že ta eh, agentura, Evropská agentura pro životní prostředí by měla mít za úkol právě zorganizovat eh, nebo mít pod sebou to schromažďování údajů z těch měření institu. A zde třeba i ta struktura GMES by mohla by eh, mohla tedy být považována za takový detailní způsob eh, měření stavu země, půdy země. A eh, vlastně by se stala takovým nástrojem na ochranu země. A právě takovýto nástroj nám umožní detailně sledovat stav na zemi jako vegetace, vlhkost a i e, potom přijímat opatření. Objektivně toto je skutečná evropská přidaná hodnota. Já doufám, že e, tento projekt půjde vpřed i že budou vyčleněny na to finanční prostředky e, protože si nemůžeme dovolit to, tuto příležitost minout. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Prodymu. Ten eh, eh, příslušný výbor je výbor ITRE, eh, kde se tomu mm, věnuje kolega Glante. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 17.12. 17 hodin. Teď přecházíme k bodu 17 na pořadu jednání. To je udržitelná budoucnost dopravy v Evropě. Zde je příslušným výborem výbor pro dopravu. E, my jsme se ale rozhodli předložit stanovisko, které předkládám já. Máme Sdělení komise při přípravě nové bílé knihy o budoucnosti dopravy v Evropě. To staré období vyprší v roce 2010, takže teď jde o to, abychom se zamýšleli nad tím, jak se doprava v Evropě bude organizovat zase ve výhledu do roku 2020. A opět tam je celá řada témat, která zajímají náš výbor. Já předkládám osm návrhů, které bychom mohli přidat do zprávy dopravního výboru. Za prvé, se zatím nepodařilo zahrnout vnější náklady eh, dopravy eh, do ceny dopravy. V podstatě tady často hovoříme tedy o zásadě, že ten, kdo znečišťuje, platí a tu je tedy potřeba tady nějakým způsobem zakotvit. To by totiž rozhodně vedlo k volbě ekologických způsobů dopravy. Dalším problémem je problém měst. Opět se to pojí s dopravou. kde tedy potřebujeme v těch městských oblastech a příměstských oblastech atraktivní systémy dopravy, které budou ekologické. A právě v těch městských oblastech můžeme naměřit zhoršení kvality ovzduší. Takže by určitě šlo stálo za to zřizovat určité nízkoemisní zóny a také přijímat opatření na zmírňování dopravy. Dalším velkým problémem je hluk. A tady zase je potřeba, aby i doprava přinesla svou trošku do mlína při snižování hluku. Kromě toho je problém, že ze silniční dopravy stále narůstají emise CO2. Ať už eh, hovoříme o problémech také s um, úrovní oxidů dusíku a jemných částic. Potom v šestce zdůrazňuji ještě eh, rostoucí emise z námořní dopravy, námořní doprava zatím eh, není začleněna do systému pro obchodování s emisemi. Eh, stálo by opravdu za to, aby začleněna byla, stejně tak jako letecká doprava, na tom už jsme se ale shodli. Kromě toho potřebujeme technologické inovace směrem k zelené dopravě v Evropě. I zde nalezneme určitou nerovnováhu, protože automobilový průmysl je mocný, má hodně peněz, eh, které někdy vynakládá trošku špatným směrem. Teď to vypadá, že se to vynakládá dobrým směrem, co se týče tedy eh, těch technologických výzkumů. Takový, eh, taková železniční doprava má například mnohem nižší prostředky na výzkum a vývoj. Eh, přesto je tedy velmi důležité, aby hm, tedy jak komise, tak členské státy nějakým způsobem určili hm, určité pobídky pro investice do ekologických infrastruktur. Jinak, eh, přišla jsem mezi nás skupina z Rakouska na pozvání kolegyně Karnbach. Eh, jsou velmi aktivní v eh, evropské politice. Vítáme vás na výbor Envy. Dokonce i s potleskem. Teď se hlásí Matias Grote. Děkuji, pane předsedo. Já považuji to stanovisko za velmi důležité o tématu dopravní politiky se pravidelně bavíme. Jde tady samozřejmě o znižování škodlivin v odvzduší. Máme zde také určité plány do roku 2014 v rámci Euro 5. Já si myslím, že třeba celá oblast biopaliv je velmi zajímavá. a také je velmi zajímavá letecká doprava. Protože, jak bylo řečeno, zapojila se letecká doprava do obchodování s emisemi. Tam padl jistý kompromis se stávající komisí v tom smyslu, že ona předloží návrh pro snižování NOx, to znamená těch oxidů dusíku. Zatím nám nikdo nic nepředložil. Takže já si myslím, že možná v té zprávě nebo jako celý výbor Envy na to tlačit, aby se to napravilo, možná i ze strany nové komise, protože to nám prostě komise slíbila v plénu a my opravdu chceme, aby to dodržela. Co se týče těch biopaliv, zde máme, jsme měli v minulém roce zákonodárný proces se směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Dobře, ale myslím si, že ještě musíme myslet dál. Řada poslanců poznamenala, že biomasa by se měla používat tam, kde je nejefektivnější, ale možná bychom zase mohli ještě otevřít diskusy k tomu, kde můžeme co nahrazovat. Třeba eh, letecký benzín je velmi těžko nahranitelný. Zde potřebujeme biopaliva druhé generace, ale potom také nezapomínejme na další oblasti, na ty v z velké vzdálenosti. Tam pouze biopalivo může zajistit, že je to udržitelná, to takováto doprava, takže by bylo dobré, kdyby se to tam nějak dostalo do toho stanoviska. Co se týče eurovinety, to je zase velmi důležitý zákonodárný proces, eh, parlament se k němu připojil. Švédské předsednictví v radě, zdá se, že i španělské předsednictví v radě, ovšem se tomuto tématu nechtějí věnovat a to si myslím, že bychom zde měli zvínit, že to je velmi důležitý ekologický nástroj, kterému by se příští předsednictví v radě mělo věnovat. Děkuji. Richard Zebel. Já bych podpořil Matyase v tom, co říkal, zejména na závěr. Já si myslím, že je opravdu potřeba, aby se tomu rada konečně začala věnovat, tedy tomu tématu eh, evropské viněty. My jsme v podstatě už eh, naši představu předložili a rada v podstatě vůbec eh, nevypadá, jako by se tomu chtěla věnovat my v Rakousku hodně trpíme eh, právě tou eh, kamionovou dopravou a eh, určitě by nám pomohlo cokoliv, co tedy odlehčuje tuto dopravu. Prostě to platí také pro to zahrnutí těch vnějších nákladů tohoto typu dopravy. A já si tedy myslím, že pro nás bude to velmi důležité. Rakousko také přispělo svou trošku do mlína. Teď si myslím, že opravdu se tomu členské státy musí začít věnovat a prosazovat to. Jinak si myslím, že v této oblasti vždycky musíme rozlišovat, jaká jsou naše přání a jaká je tedy realita protože eh, vůbec je tady otázka eh, chování v oblasti mobility. Protože na jednu stranu je potřeba podporovat mobilitu občanů, ale je potřeba, aby to bylo co nejekologičtější. Tady k tomu patří hromadná doprava, ale také e, individuální doprava. A já si prostě myslím, že absolutně centrální význam zde má inovace, nové technologie, protože nemůžeme předhazovat některým lidem, kteří prostě každodenně musí dojíždět do práce autem, nemají jinou možnost, tak e, je za to potom nemůžeme nějak trestna, trestat, protože mohou mít samozřejmě také osobní důvody. Vůbec není žádná diskuse o tom, že letecká doprava se do toho musí zapojit do ETS, ačkoliv, ačkoliv třeba někdy padají argumenty v tom smyslu, že to je velmi komplikované a podobně. Také mezinárodní organizace by měly konečně převzít svoji zodpovědnost, aby došlo k uzavření mezinárodních dohod. Myslím si, že tady potřebujeme eh, předkládat nařízení v tomto smyslu eh, a každopádně děkuji za tuto zprávu. Děkuji nyní Michal Dremopoulos. Ano, děkuji. Pane předsedo, já chci říci, že návrhy pana zpravodaje se ubírají správným směrem. Já chci ještě několik věcí doplnit, jestli dovolíte. Pokud jde o internalizaci externích nákladů dopravy, je to vynikající myšlenka. A my jsme ji od jak živa v tomto sále hájili. Ovšem je také potřeba zohlednit možnou ztrátu biodiverzity i další environmentální a přírodní náklady. To jest všechno, co souvisí například s bojem s klimatickými změnami, případně zdravotními problémy, které mohou být znečišťováním způsobeny. Tato internalizace externí nákladů musí být používána e, pouze u životaschopných druhů dopravy, které e, se hodlají přizpůsobit klimatickým změnám. Teď ještě k druhému bodu. Hovoří se tady o rostoucím významu um, územních otázek, eh, řešení krajiny a podobně. A tady myslím, že můžeme podpořit eh, decentralizaci měst a zavedení eh, také velice atraktivního systému městské dopravy. například, jako je například metro ve velkých městech, nebo jako jsou tramvaje. A pak tu máme bod 3, který pojednává o některých opatřeních na snížení intenzity dopravy. Já bych tady změnil ten termín a přímo bych tady hovořil o odrazování od této dopravy, protože my musíme klást větší důraz na skutečné pobídky. Prostě pobízet lidi, aby chodili pěšky, aby jezdili na kole. Musíme žádat, aby všechny cíle, cíle takzvané bruselské charty týkající se dopravy cyklistické, byly zohledněny v legislativě, a to jak národní, tak evropské. Projekt Velocity by měl dostat více finanční podpory. V rámci ten je potřeba provést modernizaci tak, aby bylo možné se tedy dopravovat udržitelnějším způsobem. A ještě chci doplnit, že tam, kde hovoříme o zónách se sníženými emisemi, bychom mohli přidat další návrh, který by zaváza, zaváděl třeba omezení rychlosti ve městech. Pak ještě k bodě 5, kde říkáte, že silniční doprava podstatně snížila emice těch mikročástic, ale to není samozřejmě případ ve všech zemích, třeba v Řecku ale v některých zemích skutečně ke snížení došlo. Dále je tu ta část, která pojednává o železnicích. To je také velice důležité. A o tom bych se dalo hovořit mnohem déle, já však vás nechci připravit o více času, než kolik mi bylo přiděleno. Ještě k bodu 7, kde se hovoří o roli technologií. A tady říkáte, že fundamentální změna technologií by mohla přispět ke snížení emisí. Já si myslím, že nemusí tam být, že pouze, un... protože jsou to i jiné věci, které by k tomu mohly přispět, třeba e, změna modelů rozvoje. A nemusíme se spolehat pouze na změny technologií. A pokud dovolíte, tak ještě dva dodatečné body. Jeden se týká toho zdůraznění a odkazu na přístup pro osoby s postižením. To je něco, co musí být průřezové ve vš- veškeré dopravní politice. Musí se to vztahovat na všechny druhy dopravy. Kromě toho je také potřeba jasně říci, že ochrana a zlepšování stávající infrastruktury musí mít přednost před budováním infrastruktury nové. Budování nové infrastruktury musí se soustředit zejména na ty kombinované druhy dopravy, železnice a také bezpečnost silničního provozu. Myslím si, že tento dokument představuje vynikající základ pro další diskuze na toto téma. Děkuji vám. Danke, kolege Tremopoulos. Děkuji. Pane Tremopoulos. Děkuji, pane předseda. Já chci doplnit a připojit se k veškerým slovům díku a blahopřáním. Stejně jako vy chci zdůraznit odstavec 7 o výzkumu a rozvoji, to má skutečně ústřední význam, to tady již podotknul pan Zebr. Já nemám eh, problém s tím, co řekl pan Tremopoulos, že bychom to slovo pouze vyškrtli. A jsou tu jenom dvě věci, které bych ještě chtěla doplnit. V odstavci 2, nebo po odstavci 2 respektive, kde se specificky hovoří o městské dopravě a také o celkově o atraktivním hromadné dopravě, tak myslím si, že by bylo dobré taky zjistit dopravní napojení na venkovské oblasti. A ještě další drobnost. V posledním odstavci, kde se hovoří o výměně osvědčení postupu a občanských iniciativ, naprosto souhlasím. Ale mohli bychom tam zahrnout také koncerto, i když to se týká energie? Protože pochopitelně nízkouhlíková doprava by byla také součástí. Děkuji. Ano, děkuji vám. Rosy? Dnes to je takový zvláštní den. Já mm, jsem vyjádřil souhlas s tím, co řekl kolega Prody a teď téměř souhlasím i s vámi. Jenom dvě poznámky. Eh, znečištění životního prostředí přímo není propojeno s dopravou, ale eh, takže eh, i tedy je to otázka bydlení, tedy domy, ty také jsou velkým zdrojem znečištění vzduchu nebo tedy životního prostředí, takže to není pouze doprava. Proto je třeba i se zabývat třeba novými systémy vytápění například Ehm, takže i s tím je to spojeno. A dále. Některé eh, ty eh, body jsou krásné, ale řekl bych trochu utopické ehm, jako například ty, ty cyklostezky a chodci a podobně. To je dobré, ale je třeba vyhodnotit možnosti lidí jako takových. Ehm, to lze navrhnout, když někdo bydlí blízko svého pracoviště nebo hm, e, e, když nemusí jezdit do supermerkátu. Asi těžko pojedete na kole do supermerkátu a hm, přivezete si velký nákup sebou na kole. Jinak s něčím i souhlasím, třeba pokud jde o e, přepravu zboží, kdy to ano, to skutečně je pro nás zásadní proto já předložím jeden pozměňovací návrh právě, eh, který doufám, že bude přijatelný. A zde vyzývám právě komisi, aby apelovala na členské státy, aby eh, tedy eh, Eh, aby tedy eh, eh, motivovali nebo investovali tedy do těch systémů, které se týkají i tedy přepravy zboží po železnici, protože my třeba nyní v Itálii máme takové velké stavby, projekty, koridory, železniční koridory, které Eh, třeba propojují eh, Piemonte, Liguri a eh, s Lyonem, ale to je často blokováno právě kvůli levici například, nebo kvůli zeleným, kteří blokují takovéto koridory a které teď nejsou ve vládě, v naší vládě, ale mají velké zastoupení v těch krajích, jak v Ligurii, tak v Piemonte a vlastně konstantně blokují tento projekt. Já, než jsem byl tady, tak jsem devět 20 let eh, byl v regionální politice, takže jsem přímo na vlastní oči viděl tyto bitvy a jsou proti realizaci eh, těchto koridorů, hm, těchto tedy železničních projektů. Proto je třeba, aby se apelovalo na členské státy, aby bylo možné realizovat takovéto projekty, protože jinak eh, vlastně, eh, kdyby takový projekt, třeba koridor 5 a koridor 24 nebyly realizovány, tak by byla Itálie hodně odpojena od zbytku Evropy. A Dále i e, v e, předchozí řečníci hovořili o začlenění letecké dopravy a námořní dopravy také do tohoto balíčku, který se týká emise, emisí. A e, my tehdy, já zde připomínám tedy těmto kolegům nebo kolegovi, že Eh, byl vyhodnocen negativní dopad. Eh, pokud bychom eh, tedy přijali tuto linii, tak by to mělo negativní dopad. A my, protože letecké společnosti tvrdí o tom ve svých business plánech, to píší, že by jim to tedy zvýšilo velice náklady. A mm, my musíme si to uvědomit. My zde zastupujeme občany. To by znamenalo de facto ve finále eh, mm, zdvojnásobení eh, cen letenek, tedy tím myslím letecké společnosti, ale to tež by platilo pro námořní dopravu. Je třeba dobře vyhodnotit, co děláme, protože naše rozhodnutí musí být pozitivní vůči životnímu prostředí, vůči zdraví, ale nesmí to eh, mít obrovský dopad na peněženky našich občanů. Děkuji. Danke, Herr Rossi. Anna Rosbach. Tak, formand. Jeg er faktisk enig i deres ønsker om en... Děkuji, pane předsedo, já souhlasím s tím, abychom měli svět, který bude méně znečištěný. Myslím si ale, že je trošku problém v tom, že my všichni se tady hrozně hrneme k nějaké aktivitě, ale e, nesmíme zapomínat, že to není tak jednoduché. Například v mé zemi jsme nuceni k tomu hledat praktická řešení, zejména co se týče přeshraničních dopravních cest. A to si myslím, že tady je potřeba zaměřit se zejména na tu sedmičku. Je tedy potřeba dělat maximum pro to, abychom vyvíjeli nové technologie, které povedou ke snižování emisí. Řekli to tady už další řečníci, že je potřeba zaměřit se hlavně také na vývoj druhé generace biopaliv, abychom v případě, kdy už opravdu jsme odkázáni na silniční dopravu, třeba i na přepravu kamiony, jsme tak neznečišťovali naše životní prostředí. Děkuji. Děkuji, Jonáš Áda. Děkuji. Pane předsedo. asi je třeba říci, že my plně souhlasíme s němi osmi návrhy pana Lajnena v podobě návrhu a doporučení. A já chci jen zdůraznit pár vlastních názorů. Je tu pár bodů, které pan Leiden nezmínil. Ovšem já je chci zmínit, protože jsou součástí návrhu komise. V článku 2 odstavec 10, 9, kde se hovoří o TEN, transevropských dopravních sítích, se píše, že už třetina investic byla implementována a je tam všeobecná poznámka v tom smyslu, že ještě zbývá odvést mnoho práce. A já chci poukázat právě na jednu takovou oblast, která nás teprve čeká, a to je důležitost budování takzvaného severovýchodního koridoru. Jsem si jist, že existuje celá řada různých priorit, jiní lidé mají jiné priority. Ovšem, já mám za to, že když se podíváme na eh, tu spoustu let příprav a na různé argumenty, hájící tento koridor ze severu k jihu přes Německo, přes Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Itálii, tak eh, můžeme konstatovat, že tento koridor je velice naléhavou záležitostí. Je to něco, co je ve společném evropském zájmu, nejenom v zájmu těch eh, zemí, v kterých ten koridor bude procházet. A myslím, že bych bychom tomuto projektu měli věnovat velkou pozornost. Měla by to být priorita v nadcházejících letech. Existuje řada expertních stanovisek, která to rovněž podporují. A s tím už se souvisí ještě další věc. Západní Evropa má poměrně pokročilou, rozvinutou dopravní síť, dálniční síť, a jejich další budování na východ a na jih eh, je stejně důležité. Ve třetí kapitole se dotýkáme různých výzev, jimž bude Evropská unie muset čelit. Zmiňuje se tam sever Afriky a očekávaný nárůst dopravy na tomto kontinentu. A stejně důležité je zdůraznit transitní problém na Balkáně. On už to je velice vážný problém nyní. Nemůžeme ho řešit až někdy ve vzdálené budoucnosti. Takže určitá spolupráce na evropské úrovni bude nezbytná k odstranění tohoto problému aby se nezvyšovala zátěž na životní prostředí. Pan Leinen specificky zmínil městskou dopravu v návrhu číslo dvě. Existují různé trendy, které nemůžeme zrátit, ale měli bychom je alespoň zpomalit. Možná, že nemůžeme zabránit. Nemůžeme nic udělat s tím, aby že 80% evropské populace bude žít za 50 let ve městech, ale měli bychom tento trend alespoň zpomalit. Já jsem přesvědčen, že většina populace by měla být nějakým způsobem podporována v tom, aby zůstávala na venkově, aby se všichni nestěhovali do měst. Ale je to také problém třeba příležitostí, pracovních příležitostí, pokud je nezaměstnanost na venkově. Musíme lidem zajistit místa v, blízko místu, kde žijí. Rozvoj městské infrastruktury by měl být velkou prioritou, a to zejména ve východní Evropě v nadcházejícím desetiletí, protože tím bychom mohli zároveň ošetřit celou řadu problémů souvisejících s industrializací. Souvisí to rovněž s problematikou velkých měst a aglomerací. A také důležitá otázka eh, rezerv, a to jak finančních, tak environmentálních. Pakliže by se podařilo propojit dopravní sítě mezi velkými městy, či jednotlivými eh, městy, které tvoří aglomeraci, tím, že bychom měli určité konkurenceschopné tarify, tak bychom tím eh, vyřešili mnoho problémů. Zatím se evropské finance eh, používaly zejména na financování rozvoje infrastruktury, což bude pochopitelně nadále velkou prioritou. Ale zároveň bychom měli věnovat pozornost i modernizaci stávající infrastruktury, což platí obzvlášť eh, ve východní Evropě, ve střední Evropě, kde v 60 letech vznikla tehdy moderní infrastruktura, ale pak následovala desetiletí úpadku v 70. letech. A tato infrastruktura je tudíž už zastaralá. Není to. Nepotřebujeme tudíž novou infrastrukturu. V těchto zemích, ale spíše údržbu té existující infrastruktury a v tom je velký potenciál úspor. Mnozí již upozornili na význam výzkumu a rozvoje, což je v odstavci 7 stanoviska. A já bych k tomu jenom doplnil jednu věc, nebo ještě více zdůraznil. A to, že to bude vyžadovat zintenzivněji evropského financování. Rozvoj sítí. Musíme tedy zvýšit podporu jak z národních, tak i z evropských zdrojů. A konečně se dostáváme k návrhu číslo 8. Iniciativa Civitas. Já jsem o ní zatím neslyšel, ale ty její záměry jsou jistě chválihodné a měli bychom je podpořit jak rovněž doporučil pan Leinen, měli bychom si také vyměňovat eh, osvědčené postupy mezi členskými státy. Já vám mohu sám dát eh, příklad z Maďarska. Městská hromadná doprava v Budapešti je v katastrofálním stavu, eh, je zatížena obrovskými deficity, zatímco v Debrecínu, v druhém největším městě, tam vybudovali dopravní síť, která je daleko modernější, daleko pokročilejší. a která vyhovuje všem požadavkům veřejnosti. A těší se také podpor, podpoře z, z místních zdrojů. To by mohl být skvělý příklad dobrých postupů, které by se daly zveřejňovat na internetových stránkách. Byly by tam mode, modely, které jimž by se mohly inspirovat eh, různá města, která jsou sužována problémy. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji. Máte pravdu, ono nejenom v Evropě, ale i v rámci jednotlivých zemí existují velmi dobré příklady atraktivní dopravy. Samozřejmě také zase máme špatné příklady, takže je potřeba, abychom tu eh, výměnu nějakým způsobem dynamizovali. Tady přece jenom nejde o to, aby se eh, ty oblasti, kde ty příklady jsou dobré, chovaly jako nějaké, nějací učitelé. Sabíne. Děkuji za tuto zprávu, souhlasím s velkými částmi, nárůst o 28% od roku 90 do roku 2006, to je tedy eh, opravdu závažné. Měli bychom hlavně podporovat přesun ze silnicí na železniční dopravu, především pro přepravu zboží. Tady bychom měli myslet na různé investiční programy, jak Evropské unie, tak eh, členských států. V Německu zatím hodně investujeme do vývoje elektrického automobilu. Předpokládám, že tak je tomu i v jiných zemích. Eh, už vypracovalo, či GUE NGL zadalo vypracování posouzení toho elektrického automobilu a z toho posouzení vyplývá, že v následujících snad 15 letech nemůžeme úplně očekávat eh, výrazné eh, snížení emisí díky elektrickému automobilu, takže je potřeba používat jiné prostředky. Eh, potřebujeme tedy peníze na výzkum, zejména e, investovaný do oblasti mobility prostřednictvím železnice. To si myslím, že by opravdu stálo za to, abychom to nějak rozpracovali a já možná předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji, Teodoros Klakakis. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit ne o tom, s čím souhlasím, což je většina toho textu. Nýbrž se chci vyjádřit naopak tomu, s čím nesouhlasím. A to je například vazba mezi námořní a pozemní dopravou. Je tu návrh, který de facto tedy při zohlednění námořní dopravy, tuto do, dopravu zahrnuje do systému ETS, čili systému obchodování s emisemi. Ačkoliv velmi dobře víme, že pozemní doprava přispívá k emisím CO2 nezměrně víc než doprava námořní. A některé aspekty jsou do systému zapracované, třeba existují elektrické tramvaje. Je to přitom zahrnuto e, do systému a to z hlediska elektrické energie spotřebované. A pak je tu celá silniční doprava, včetně komerční dopravy a dopravy e, osob, čili přepravy cestujících, a ty v systému nefigurují. A zároveň s tím říkáme, že dochází k obrovskému nárůstu emisí. Tak na základě čeho e, do toho zahrneme e, námořní dopravy, dopravu? Tím jenom povzbudíme pozemní dopravu na úkor dopravy námořní, přestože tato doprava je daleko efektivnější, a to nejenom z hlediska emisí CO2, ale i dalších emisí. Pokud se podíváme třeba na situaci u nás v Řecku, tak pak samozřejmě ty lodě budou kotvit raději v, v tureckých přístavech. A pak se to prostě z Turecka přiveze kamiony do Řecka. Nebo přes Řecko. Tyto produkty, které míří buď do Řecka, nebo na Balkán, nebo jinam do Evropy, to nesmírným způsobem zvýší emise, vyvolá to další problémy a škody na životním prostředí. A já se proto domnívám, že potřebujeme přístup, který je nějakým způsobem ucelenější a který se dívá eh, na dopravu celostním způsobem. Když jedna loď přepravuje miliony tun zboží, tak a, a navíc ještě efektivní ze společenského hlediska. Jistě to není horší než Bavorák, který se žene po dálnici rychlostí 200 km za hodinu. Ano, v klimatickém usnesení ke Kodani jsme říkali, že se snažíme v letecké dopravě o globální přístup. Teď bych rád požádal pana Santamata z komise, aby něco k tomuto tématu řekl. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Slyšel jsem celou řadu různých názorů, jichž se eh, týká, eh, které se zmiňují také ve sdělení komise. Takže myslím, že tady existuje poměrně široká schoda na mnoha těch věcech, které zazněly. Například se v mnoha příspěvcích hovořilo o důležitosti internalizaci externích nákladů. To je otázka, která má obzvláštní význam, která je zvlášť důležitá ve strategii komise pro udržitelnou a bezuhlíkovou dopravu. Výzkum a rozvoj je dalším důležitým bodem. Když se díváme na sdělení komise, můžeme v něm již v jeho nadpisu identifikovat, co vlastně považujeme za tři základní priority. Za prvé je to integrace různých druhů dopravy, která má také zajistit pobídky tomu, abychom dostali co nejvíc dopravy mimo silnici a aby se využívaly další ekologicky šetrnější druhy dopravy, ale mělo by se to dít zároveň způsobem, který pomáhá mobilitě a který, který dobře slouží uživatelům. Druhou prioritou je technologie. V této oblasti existují různé technologie na různém, v různém stádiu vývoje. Byl tu příspěvek, který zmiňoval biopaliva. To může být eh, důležité řešení pro některé druhy dopravy, třeba dopravu leteckou, kde je těžší zavádět jiná řešení. Je tu také určitý prostor pro elektromobily a další věci, které možná jsou zatím ještě vzdálenou budoucností, ale přesto je důležité se jimi zabývat. Komise se zkrátka domnívá, že bychom měli být technologicky neutrální. A pomáhat jednotlivým technologiím s tím, co potřebují, ať už je to podpora třeba normalizace, standardizace nebo eh, infrastruktury a podobně. A pak ještě jeden aspekt, který je rovněž zvlášť relevantní v rámci sdělení. A to je eh, celá ta otázka uživatelů. Ve sdělení se vyskytuje to, že to má být eh, tedy uživatelsky vstřícné, což je velice široké téma. V první řadě musí být doprava spolehlivá a bezpečná. Abychom však navodili skutečnou změnu v chování lidí a v tom, jak doprava funguje, musí také nabízet kvalitní služby a musí být musí dávat uživatelům reálné alternativy. Toto jsou tedy ve zkratce hlavní priority. Jenom se chci vyslovit eh, k, k těm sektorům námořní dopravy a také letecké dopravy. Samozřejmě, že komise se domnívá, že tyto dva druhy dopravy by rovněž měly být součástí celkového úsilí o omezení emisí. Jsou to eh, dva sektory, které jsou naprosto internacionální, mezinárodní, eh, tudíž tady je také otázka určité hospodářské soutěže, otázka konkurence z jiných zemí, eh, otázka eh, vlastně přemístění emisí do jiných zemí. Proto musíme najít nějaké globální řešení v případě těchto dvou sektorů. A právě proto nyní probíhají jednání na mezinárodním, mezinárodních fórech. A Uvažujeme také o tržním nástroji, což by mohl být třeba ETS nebo potenciálně nějaká e, daň palivová. Takže to je z mé strany vše. Děkuji vám. Máme to. Já. Děkuji, pane Somemato. To byla velmi zajímavá rozprava. Musíme vzít na vědomí, že doprava nadále poroste v následujících deseti letech Evropské unii to sebou přináší další problémy a je tedy úlohou politiky nějakým způsobem korigovat a snižovat tyhle ty negativní trendy. To právě je tedy úkolem Bílé knihy i sdělení komise. Myslím si, že v tomto výboru eh, vnímáme poměrně široký konsens. Hovořili jsme tady o řekněme, jakési konkurenci, zejména v rámci námořní dopravy. Jinak leteckou dopravu už jsme zapojili do systému EU pro obchodování s emisemi. Uvidíme tedy, jak zapojit do tohoto systému námořní dopravu. Přání pro eh, mobilitu, to je prostě univerzální přání občanů. Nemůžeme jim to zakázat, ale můžeme to nějakým způsobem řídit, usměrňovat. A tady vlastně tedy můžeme vnímat Eh, dobré příklady z, třeba z měst, kde dobře funguje městská hromadná doprava. Máme také příklady měst, která se úplně utápí v eh, automobilových zácpách. Takže je dobré, abychom se z toho nějakým způsobem poučili, protože zejména tedy v severských městech se pracuje více s různými atraktivními přístupy do center měst. Eh, je tam třeba dobrá nabídka kol. Já jsem nedávno byl na delegaci v Stockholmu a tam <laughs> třeba jsem si všiml, že si můžete dopumpovat eh, eh, pneumatiky na kole. To je úplně fascinující, protože třeba v Německu jsem to nikdy neviděl. Nevím, kolik to stojí, ale je to přeci jenom zajímavé. To jsou takové osvědčené postupy, řekněme, které bychom měli si vyměňovat, měli bychom to lépe, tuto výměnu organizovat mezi městy, mezi regiony, Také souhlasím s tím, že nesmíme zapomínat na venkov. Určitě by bylo škoda mít jakousi dobrou síť veřejné dopravy ve městech, ale nemít napojení tedy na venkov, protože to by potom lidé z venkova stejně museli do města jezdit autem. To určitě není dobré pro mladé lidi, a vůbec pro demografické rozložení v Evropě. Potom biopaliva, euroviněta, to byly dvě dobré eh, myšlenky, které do toho ještě musím zapracovat. Pokud také chceme podpořit železniční dopravu, tak v Evropě stále ještě máme velké deficity. zejména co se týče celoevropské železniční politiky. Hovořilo se tady o koridorech ze severu na východ. Tam stále ještě, ehm, řekněme, státní eh, železniční podniky mm, se staví na odpor proti vytvoření takovýchto koridorů to je jakási bariéra proti tomu, abychom opravdu měli třeba plynulou železniční přepravu. Ehm, myslím si, že by určitě stálo za to mít takovou to síť třeba z Norska až do Španělska a samozřejmě také druhým směrem není dobré, pokud se bavíme o těchto věcech pouze na papíře, ale potom v praxi to zaostává. Musíme, řekněme, naplnit své sliby, protože tady stále chybí to uvádění v praxi. Opravdu mohu souhlasit s mnohým z toho, co zde padlo. Já tedy doufám, že předložíte pozměňovací návrhy, Měly by se předkládat do 9. prosince 12 hodin. Předpokládám tedy, že to, co jste zde řekli, vyjádříte i prostřednictvím pozměňovacích návrhů, tak, abychom mohli předložit dobré stanovisko k tomuto návrhu ve výhledu do roku 2020. Dobrá, takže tím uzavřeme rozpravu, když paní De Brun by ještě ráda něco řekla. Já nevím, jestli to je překladový problém. Ono se tam říkalo 19. Ne, 9. 9. prosince ve 12 hodin. Děkuji vám. A poslední bod to je ze včerejška číslo 5. A to je ta zpráva paní Rozbach. Jeg skal prøve at kort. Tak. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu jen velmi stručně. V říjnu roku 90, ano, slyšíte správně, eh, podepsala EU a několik dalších států dohodu, která se zaměřila na boj proti znečišťování severovýchodního Atlantiku. Vlastně té, do té skupiny spadá Helsinská úmluva, Bonská dohoda, Barcelonská úmluva, Lisabonská dohoda. Tohle vlastně, ta zase samozřejmě se týká Středomoří. No, takže třeba ta Lisabonská dohoda, um, tu podepsali Portugalsko, Španělsko, Francie a Maroko v květnu 2008. Ale protože je, ještě existují určité územní spory mezi Španělskem a Marokem, eh, to vlastně tedy nikdy nevstoupilo v platnost. Um, takže respektive trvalo velmi dlouho, než, než tyhle ty dvě země se nějak dohodly a vlastně to bylo realizováno tedy až v, v roce 1990. A jde tady v podstatě o úplně konkrétní kroky, co udělat v případě, že dojde k velkému znečištění. Já si myslím, že všechny ty dohody, které do tohoto spadají, mm, jsou obrovsky relevantní a opravdu je potřeba je prosazovat v praxi. Hovoříme tady vlastně o oblasti od Azor až po severní Evropu. Je to velmi frekventovaná oblast, probíhá tam také řada různých aktivit Ještě bych ráda upozornila na obrovský problém takzvané plastové polévky. Je to v podstatě plovoucí masa plastových a gumových předmětů v Tichém oceánu, jejíž rozměr je 34 krát větší než rozloha Nizozemska. A tato otázka těch eh, různých plovoucích odpadů se stává problematickou i v Atlantiku. Děkuji. To je tedy samozřejmě velmi důležité téma, je to problém nejenom pro ty, kteří žijí na pobřeží. Nyní se hlásí paní De Bruyne, prosím. Jenom jednu otázku paní Rozbach zmínila. Fakt, že nyní tedy Portugalsko a Francie podepsali. Mě by tedy zajímalo, zda i ty země západní Sahary nějakým způsobem přijímají tuhle dohodu či nikoli. Er er Pokud se tedy dočtu v tomto dokumentu, tak ano, Maroko to přijalo. Bylo to podepsáno v roce 2008. Přistoupilo k tomu tedy i Maroko, takže musím odpovědět ano. Maroko řeklo také ano. I když samozřejmě Sahara není to tež, co Maroko, možná proto ta otázka. Možná ty eh, země, konkrétně západní Sahary, úplně se k tomu vyjádřit nemohli. Ono přece jenom je to trošku sporné, jestli mají vlastní hlas v mezinárodních záležitostech, protože samozřejmě nejsou uznávány jako stát. Nikdo další se ke slovu nehlásí. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. prosince 12 hodin. Tím přecházíme k bodu 18 pod různé. Nic k tomu nikdo nemá, takže to bylo vlastně tedy naše poslední zasedání tohoto roku. Uvidíme se znovu 25. ledna a z největší pravděpodobností to bude slyšení komisařů. Uzavírám dnešní zasedání a přeji vám hezké zakončení roku 2009.